Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Já si myslím, že bychom měli zahájit dnešní zasedání výboru REGI. Eh, takže nejprve přijetím programu. Jsou nějaké návrhy, připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak? Dobrá, děkuji. Takže pořad jednání je schválený. Další bod schválení zápisu z zasedání z 11. a 14. ledna a ze zápisu ze společného zasedání s vý... kulturním výborem z 25. ledna. Návrh zápisu je k dispozici online, jak si pamatujete, už je netiskneme. Takže navrhuji, že pokud nebudou připomínky vzneseny v průběhu dnešního zasedání, tak budou zápisy považovány za přijety. Nejsou žádné e, připomínky. E, sdělení předsedy, já nemám žádná zvláštní sdělení, takže můžeme rovnou přistoupit k dalšímu bodu, a to je přeskum role Evropské investiční eh, banky v evropské politice soudržnosti. Je to první bod na dnešním pořadu jednání, je to výsledek studie o roli eh, Evropské investiční banky a jejího vlivu na politiku soudržnosti. E, studii e, zadal náš výbor a realizoval jej výzkumné centrum evropské politiky a univerzita ve Strathclydu. A, takže tedy to téma je ohledně toho, jak evropská politika soudržnosti byla realizována s pomocí Evropské investiční banky. A vliv, a, e, vliv Evropské investiční banky se v období 2007 až 2013 značně E, zvýšil a e, dále ještě roste i v novém programovém období. E, studie dospěla k závěru, že je tam určité, jsou tam určité meze, co se týče efektivnosti vlivu Evropské investiční banky na politiku soudržnosti a navrhuje zvyšování odpovědnosti a interinstitucionálních vztahů mezi výborem regie a EIB dva z představitelů tedy těch, kteří eh, realizovali tu studii, pan eh, profesor Bachler a pan, univer, pan profesor van der Svet z Univerzity Strathclydu přišli mezi nás. Máme na to zhruba hodinku, takže já nejprve dám slovo našim dvěma hostům na krátkou prezentaci Eh, tak abyste dohromady mm, vám měli na to tak 30 minut a potom eh, bychom otevřeli rozpravu eh, otázky, odpovědi. Takže, pánové, kdo z vás začne, prosím. Okay. Thank you very much, chair. Um... Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, děkujeme vám za to, že máme příležitost vás seznámit s naší studií. Já se jmenuji John Bachler, vedle mě je eh, pan Arno van der Cvet, eh, který eh, také tedy řídil studii ohledně revize role Evropské investiční banky na evropskou politiku soudržnosti. Kontext studie je rostoucí role Evropské investiční banky na politiku soudržnosti přímo a nepřímo v souvislosti s celou řadou aktivit a služeb. A to zahrnuje celou řadu eh, pro, problematik ohledně budování kapacit a implementace finančních nástrojů. A tato rostoucí role vede k celé řadě otázek, které představují základ té studie. Tedy za prvé potřebu lepšího porozumění tomu, co EIB dělá v souvislosti s politikou soudržnosti. A na to navazuje otázka, zda je eh, tato aktivita dostatečně efektivní v souvislosti s problematikou soudržnosti. Další otázky jsou eh, jednak, jak eh, zodpovědná, transparentní a viditelná je aktivita EIB. Dále je tu celá řada otázek interinstitucionálních, to znamená otázky vztahu mezi EIB a komisí, a mezi EIB a Evropským parlamentem v souvislosti s politikou soudržnosti. A dále pak je otázka, jaké to představuje dopady pro Evropský parlament v oblasti politiky soudržnosti, především tedy z pohledu výboru REGI. A tyto otázky Eh, jak si určují eh, formu a prezentaci a cíle studie. Chtěl bych upozornit na status této zprávy. Je to návrh, návrh závěrečné zprávy, kdy ještě proběhnou eh, nějaké redakční úpravy se zapracováním také připomínek dalších institucí a zpětné vazby z vašeho výboru a takže zprávu dokončíme co nejdříve po, eh, pro, po té, co proběhne eh, dnešní setkání. Takže já bych možná teď předal slovo kolegovi, aby nám něco řekl o samotném obsahu zprávy. Eh, John, thank you, chair. Děkuji, Johne, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji vážní poslanci, vážné poslankyně za pozvání, že mohu tuto studii zde uvést. Začnu jenom metodikou. Východiskem studie je systematická analýza základních akademických, legislativních a politických materiálů. A také jde o metaanalýzu finančních nástrojů z období 2013, kde EIB sehrávala úlohu zejména s přehlédnutím k souhrné zprávě. Třetí prvek je komparativní průzkum online hlavních úředníků, kteří odpovídají za realizaci té politiky v 28 členských státech. Dostali jsme 19 odpovědí z 18 členských států a tedy potom tu máme analýzu meziinstitucionálního vztahu EIB komise a parlamentu na základě polostrukturovaných pohovorů se zástupci těchto institucí. A dohromady jsme připravili syntetickou zprávu a také společná doporučení a závěry. Tedy pokud jde o úlohy EIB v politice soudržnosti, my jsme vlastně vytvořili čtyři základní směry, které se překrývají Za prvé, od počátku EIB, od počátku politiky soudržnosti EIB tedy půjčovala finanční prostředky na základě různých typů půjček. Nebudu do, zabírat do podrobností rámcové půjčky, průběžné půjčky, přímé půjčky a jsou tu tedy také půjčky, které zapadají do strukturálních programů, které mají zajišťovat spolufinancování projektů, včetně operačních programů a strukturálních fondů. Za druhé, vytváření a budování kapacit. Tedy půjčování EIB může být vázáno na požadavky na technickou pomoc, vytvoření eh, útvaru vedení projektu a konkrétně v kontextu politiky soudržnosti. Jaspers byl zaveden v roce 2005, což je společná iniciativa DG Regio a EIB, tedy společná asistence pro podporu projektů v evropských regionech. Ta iniciativa pokračuje v současném finančním období. Jaspers radí 16 členským státům a připravuje vysoce eh, kvalitní základní, tedy významné projekty. Další iniciativa, která vznikla v roce 2007, Jasmine, nebankovní mikropodniky mají vlastně získat maximální prostředky z těchto projektů. A nový, nová platforma technické pomoci F i Kompas, což vytvořila Evropská komise v partnerství s Evropskou investiční bankou, poskytuje společné finanční nástroje, které vlastně se týkají celého cyklu realizace finančních prostředků. Dále analytické a poradenské služby pro programy projekty soudržnosti. Tato funkce se rozšířila v jednotlivých programovacích obdobích. A v kontextu zvláštní podpory v období 2013 EIF prováděl eh, analýzu propadu a EIB také prováděla studie proveditelnosti pro nástroje v oblasti městského rozvoje v programu Jessica. Hodnocení od k roku 2020 jsou, nástroje, jsou, jsou hodnocení ex ante povinná a je to základní předpoklad pro rozvoj příslušné metodiky a když jsme byli požádáni příslušnými orgány, tak také v, to, v těchto případech odpovídáme za vedení projektu. EIB a Evropský investiční fond může také vlastně vytvářet takzvané holdingy a holdingové fondy pro podporu jednotlivých podniků. A to je takzvaný eh, mandát, takzvané mandátní řízení. A tady jsme se tím zabývali v oblasti eh, urbáního rozvoje a v této, v této oblasti jsme eh, za Evropskou komisi rozvíjeli také některé nové Eh, projekty. Když se podíváme na finanční nástroje, velmi stručně, studie vlastně hodnotí aktivity EIB a soustředuje se na finanční nástroje. Finanční nástroje jsou, eh, jsou vratné opatření finanční podpory, je to vstup do kapitálu nebo kvazi vstup do kapitálu, půjčky nebo eh, záruky na půjčky a mohou být realizovány buď přímo, anebo skrze fond fondu, což je tedy ten holdingový fond, který vzniká s cílem přispívat podporou pro operační programy a pro různé další finanční nástroje. A jak vidíte na slajdu, význam finančních nástrojů narůstá v politice soudržnosti v jednotlivých obdobích narůstá z 570 milionů v období 94-99 až po 1,3 miliardy 2000-2006, 2007-2013 17 miliard a závazky pro následné období jsou okolo 24 miliard. Rostoucí využití těchto nástrojů vede k explicitnímu zahrnutí regulačního rámce politiky soudržnosti. EIB se podílí na realizaci regulačního rámce. A neexistuje žádná konkrétní ustanovení, aby EIB se přímo podílá na realizaci e, strukturálních fondů. Bylo to považováno za poskytovatele, tedy prostředků. Tato úloha byla podobná v letech 2006, ale existovala zde i povinnost poskytovat eh, odbornou, odborné poradenství a také se připravovaly tady různé programové dokumenty. EIB sehrávala podstatnější lohu při realizaci a poskytování finančních nástrojů v roce 2013, zejména co se týče mandátového řízení a na počátku období 2007-2013 memoranda o porozumění týkající se programu Jessica Jaspers byla podepsána s příslušnými stranami. V období 2014-2020 nařízení upravuje úlohu EIB, pokud jde o realizaci finančních prostředků a jsou zde i ustanovení pro nástroje na úrovni Evropské unie. Kromě toho poradní úloha pro programy je upravena v nařízení. A je důležité zde poznamenat, že i když EIB navýšila svou odpovědnost, pokud je o realizaci finančních nástrojů v oblasti politiky soudržnosti, tak pokud je o strukturální fondy, tak odpovědnost náleží Evropské komise, Evropské komise a členským státům v rámci sdíleného řízení. Pokud je o efektivitu v oblasti eh, vytváření kapacit a poradenství, pokud je o analýzy a hodnocení programu Jeremy a Jessica, tak ty jsou obecně eh, hodnoceny pozitivně zúčastněnými stranami. Avšak naše analýza taká ukázala, že EIB a EIF v doporučeních těchto studií tak nejsou, ta doporučení jsou vždy dodržována a někteří spochybňovali efektivitu studií, zejména s přehlednutím k nákladům, o které šlo. Avšak studie jsou ceným nástrojem pro úspěšné využívání finančních prostředků a, a pro vytváření koncenzu okolo tohoto přístupu. Otázka, která je zde změna, je vnímaný střed zájmu u hodnocení EIB a EIF pokud je o studie proveditelnosti a doporučení a funkci tedy správce holdingového fondu. Pokud jde o iniciativy Jeremy a Jessica, byly to pilotní programy a ty struktury byly proměnlivé, ty struktury se vyvíjely. A řídící orgán v členském státě rozhodoval o struktuře fondu, jak byl ten fond realizován a také kdo bude manažerem fondu. A konečně EIB reagovala na tuto duální úlohu tím, že řada eh, hodnotících činností prošlo outsourcingem a snažila se centralizovat svou roli v oblasti hodnocení ex ante, zejména v programu FI Kompas. Když se nyní podíváme na efektivitu a mandátního řízení, tak hodnocení těchto aktivit a úloha EIB a EIF je narušována omezenou dostupností údajů v tomto kontextu. Poměrně krátké období a krátká zkušenost se, s implementačním obdobím. Na základě údajů poskytovaných členskými státy a v souhrné zprávě Evropské komise se pro let v roce 2014 míra absorpce je nižší, pokud se podíváme na absorpci prostředků od konečných příjemců ve srovnání s jinými fondy než fondy EIB. A ta nižší míra absorpce může být způsobena také tím, že některé členské státy mají slabší kapacitu, nižší kapacitu a byly zvlášť zasaženy finanční krizi, což vedlo k prodlení. Další vysvětlení může být, že právní rámec u těchto nástrojů v letech 2013 vyvolává značné výzvy pro EIB. Kromě toho je stojí za poznamenání, že EIB a jejich interní údaje o monitoringu ukazují mnohem vyšší míru absorpce v letech v roce 2015, kde skutečně dochází k významnému nárůstu. Další diskusní bod byly eh, tedy eh, poplatky za řízení fondu pro EIB a EIF, pro příslušné holdingové fondy. A pokud jde o poplatky za řízení, které jsou eh, upraveny zde, tak eh, to se týká jak nástrojů EIB i nástrojů dalších. Tady se ty, tady se ty poplatky jeví jako vyšší. A rozdíl mezi poplatky, které jsou vybírány EIB a jinými institucemi, se týkají také poplatků u rozdílných prvnů. Tedy kapitálové nástroje mají vyšší poplatky než eh, půjčky a záruky a také se to týká tedy rozdílu mezi jednotlivými zeměmi. Pokud jde o uvěrování, tak EIB má významný dopad na výdaje EU a ten dopad se zvyšuje. V současné podobě má EIB dvojí úlohu. Je to investiční banka, která si musí zachovat svůj rating a chránit svůj rating na úrovni trojitého A. A tento rating umožňuje nabízet půjčky za nižší náklady. Za druhé je to veřejná instituce, která má za úkol realizovat širší evropské politické cíle, proto uvěrování odráží právě tuto dvojí úlohu. Pro rok 2007, 2013 celkový příspěvek do pro cíle ekonomické a sociální soudržnosti představil 147 miliard euro. A tady vidíte hlavní příjemce těchto půjček. Finanční produkty významně přispěly výdajům na rozvoj EU, ale existuje velmi málo akademických nebo nezávislých studií o dopadu uvěrování EIB v souvislosti s politikou soudržnosti a rozsah půjček na projekty a programy financovaných z politiky soudržnosti není dobře chápán. Neexistují agregované údaje, které by poskytly přehled o spolufinancování projektů politiky soudržnosti. A když se podíváme teď na některé odpovědi z průzkumu z členských států. Obvykle EIB eh, e plní svou roli ke spokojenosti členských států, průměrné skóre pro poradenské služby a budování kapacit je okolo 4 na stupnici od 1 do 5 a v, u správců fondů a poradenské činnosti jsou ty výsledky něco nižší. Respondenti měli také definovat ty oblasti, které nejvíce těžily z aktivity EIB a z produktu EIB. A tady vidíme vlastně kumulované odpovědi z průzkumu a jednotlivá prohlášení jsou zde tedy zobrazena. Přístup k, ke spolufinancování a analytická podpora EIB byly uváděny jako vlastně ty nejobvyklejší přínosy při politice soudržnosti. Také jsme definovali některé výzvy v činnosti EIB a zde se objevují složitá pravidla a složitá forma regulace a je třeba poznamenat, že EIB funguje v rámci ustanovení nařízení, takže neodpovídá za tato pravidla. Ovšem složitost pravidel může mít potenciální dopad na to, jak je EIB vnímána členskými státy. Vysoké poplatky za vedení a vysoké náklady za realizaci také představují významnou výzvu z tohoto hlediska. Rostoucí úloha EIB v politice soudržnosti a často vysoce odborný charakter těchto nástrojů volávají významné otázky, co se týče eh, míry odpovědnosti a transparentnosti i viditelnosti jejich aktivit. EIB má vysokou míru nezávislosti v rámci institucí Evropské unie, ale vysoká míra nezávislosti neznamená, že by byla úplně nezávislá a mimo právo EU. Došlo k eh, konzistentnímu úsilí zlepšit transparentnost EIB a také zahrnout zásadu participace. Společné týmy představují významnou inovaci a jdou cestou k transparentnosti. Je tu snaha naopak omezit transparentnost, zejména pokud je o hodnocení sociálního dopadu půjček. Členské státy většinou velmi pozitivně pohlížejí na odpovědnost, transparentnost a viditelnost produktu EIB a služeb EIB. A jak vidíte, přejetosti v některých případech to hodnocení je poněkud nižší. A teď se podíváme na Evropský parlament a vztah tedy EIB k Evropskému parlamentu vztah existuje k, k výboru Ekon a k výboru pro, finan, pro rozpočtovou kontrolu a existuje také tedy hodnocení na vysoké úrovni činnosti EIB právě v těchto dvou výborech. Ale kontrola parlamentní, pokud je o politiku soudržnosti a těchto aktivit, je dílčí a jednorázová. V současnosti hlavní partner pro výbor REGI z hlediska aktivit EIB je Evropská komise. Existuje omezená kontrola z hlediska výboru REGI přímo, pokud je o EIB, a to nesouvisí s nějakou zdrženlivostí ze strany EIB. Pokud je na oficiální kontakt úředníků EIB, a tato míra tedy kontaktu je omezená a mohl by probíhat mnohem aktivnější dialog a výměna zkušeností a znalostí. Vytváření EFSI vede k většímu zapojení do aktivity EIB. A to také platí pro výbor REGI. A když se nyní podíváme na vztah EIB a Evropské komise, ten vztah na nejvyšší úrovni je vlastně v samotných stanovách banky. A komise je zastoupena v řídící radě EIB a v radě ředitelů. A v článku 19 stanov banky komise je informována o veškerých významných projektech. A také zde bylo poznamenáno, že projekty nejsou obvykle spochybňovány komisí, což znamená značnou doplňkovost v činnosti EIB a komise. A také to může znamenat nedostatečnou pozornost, která by byla věnována půjčování ze strany EIB v administrativní rovině vztah EIB a Evropské komise se významně vyvinul a je do značné míry hodnocen pozitivně oběma institucemi. Na začátku období 2013 vztah mezi EIB a DG Regio, pokud jde o finanční nástroje, byl nevyvážený, kdy EIB měla mnohem větší zkušenost s praktickým uplatňováním a využitím finančních nástrojů. Na druhé straně EIB musela zlepšit své vnímání složitosti politiky soudržnosti a celkového rámce této politiky. A v tomto programovacím období 2013 DG Regio a EIB byly schopny si vyměňovat eh, technické a odborné i politické vědomosti a to zvýšilo tedy vzájemnou kapacitu obou institucí také existoval, existovala určitá kulturní propast, co se týče pracovních eh, návyků a postupů a existuje stále prostor pro další výměnu a zlepšování vztahu. A odlišné priority vyvlávají někdy problémy a e IB má některé tedy finanční priority, zatímco komise eh, chce, aby projekty zejména přispívaly plnění určitých politik. Konečně, když se podíváme na období 2014-2020 a dále, přesná úloha tedy finančních nástrojů a EIB zatím není úplně jasná. Některé členské státy mají silná partnerství v rámci EIB a snaží se o pokračování těchto partnerství za rok 2014 Někteří chtějí z toho vycházet a vzhledem k tomu, že EIB někde nesehrává významnou úlohu, tak zvažují rozšíření aktivit EIB například ve Švédsku, v Estonsku, Finsku a v řadě francouzských regionů. Když se podíváme na iniciativu SMI, což je společný nástroj, který má využívat synergie mezi stávajícími pro, programy podpory pro malé a střední podniky, a chce kombinovat zdroje z centrálně řízených eh, programů, jako je Kosme a Horizon 2020 a prostředky také z fondu EFSI a také z některých národních institucích a od soukromých investorů. EIB a EIF sehrávají významnou roli při strukturování těchto operací, které jsou podporovány iniciativou pro malé a střední podniky. V souladu s článkem 39 tohoto nástroje, ten, je to tedy eh, řízeno EIB eh, e a účastníci té členské státy mají uzavřít dohodu o financování s EIB. A přebírání této iniciativy bylo mnohem eh, nižší, než se plánovalo. Pět členských států, Bulharsko, Itálie, Malta, Rumunsko a Španělsko, podepsali iniciativu pro malé a střední podniky podniky. Finsko by mělo rozhodnout o plnění této iniciativy pro malé a střední podniky. Ale podle aktuálních informací ta iniciativa bude mít asi 1,2 miliardy eh, zdrojů, což je asi 15 eh, celkového stropu 8,5 miliard, které byly stanoveny. Konečně, jak už jsem uvedl, zavedení programu EFSI rozšířilo zájem eh, o činnosti EIB v eh, parlamentu, včetně výboru REGI. Jako přispěvatel UFC EIB bude mít zástupce v řídící radě a dojde k významnému zastoupení. Tedy každý projekt podporný FC bude vyžadovat schválení od eh, podle projektových postupů EIB. E a bude třeba zajistit tedy odpovědnost v rámci EFSI a to vůči také Evropskému parlamentu. Zde to vyvolává významné otázky, pokud jde o politiku soudržnosti a komise zdůrazňovala komplementaritu těchto programů, u programu EFSI. Cíle EFSI jsou efektivita spíše než vstup do kapitálu a hlavním zájmem je financovat nejvhodnější projekty, aniž by zde primárním zájmem byly tedy regionální rozdílnosti. A také hrozí, že toto financování bude vytěsněno programem EFSI a může dojít také k tomu, že se budou lišit právní rámce. To také vlastně bude znamenat komplikace. Nyní předám slovo Johnovi. Děkuji a já se pokusím teda nějak shrnout, co vyplynulo z té studie a jaké jsou tedy klíčové eh, závěry, prezentace a doporučení. První věc, eh, ta je, eh, ta se týká role, jakou EIB, e jak si její role expanduje v politice soudržnosti v oblasti Eh, analytických a poradenských služeb a budování kapacit eh, a je tedy významným eh, přispěvatelem k politice soudržnosti. Otázka zní, jak dobře aktivity EIB fungují v souvislosti s politikou soudržnosti a ono to je těžké posuzovat. Ehm, Celá řada eh, jaksi zjištění z členských zemí eh, poukazuje na přidanou hodnotu co do role EIB v členských zemích a existují také důkazy eh, vyplývající z hodnocení, která proběhla, ale tato hodnocení se zpravidla týkají jednotlivých aktivit, jako třeba Jessica a Jeremy. Jeden z problémů je, že je obtížné získat celkovou představu o podílu EIB napříč celým spektrem eh, aktivit spojených s politikou soudržnosti, eh, takže je těžké plně zhodnotit a, a uchopit tedy roli EIB eh, v souvislosti s těmi třemi tématy nebo položenými otázkami, kterými se studie zabývala, eh, to znamená zodpovědnost, transparentnost a viditelnost aktivit EIB, musíme potrhnout úsilí EIB, zlepšit všechny tři tyto aspekty a to se odráží také v hodnocení členských zemí eh, na různých úrovních. Nicméně je tady široký široká potřeba lepšího porozumění, systematičtějšího hodnocení a výkaznictví a systematické kontroly. Čímž se dostáváme k doporučením, které my v té zprávě činíme a ty se mm, dostávají do čtyř skupin. Jedna se týká eh, kontroly a ty eh, formální kontroly a další tedy porozumění. Co se formální kontroly týká, my doporučujeme, aby parlament prostřednictvím výboru REGI podporoval eh, více mm, odpovědnosti role EIB eh, počínaje rokem tedy 2015 nebo v tom období a domníváme se, že by měla ve výroční zprávě EIB eh, e eh, být zvláštní kapitola zaměřená na eh, politiku soudržnosti a implementace cílů politiky soudržnosti. Kromě formální kontroly pozorujeme prostor pro lepší porozumění a pochopení toho, co EIB dělá, to znamená více dialogu mezi Evropským parlamentem a EIB pro lepší vzájemné porozumění eh, účasti na politice soudržnosti. Vztahy s Evropským parlamentem a s komisí by se daly posílit celou řadou opatření na politické úrovni, takže návštěvy z výboru REGI do EIB, podobně jako do ECB, dále pravidelné eh, pozvánky EIB, aby prezentovali eh, výboru své aktivity. Za třetí organizace seminářů a workshopů na administrativní úrovni eh, pro výměnu poznatků a zlepšení viditelnosti aktivit EIB a zajištění e, dobrého e, zapojení. Dále detailnější studie zaměřené na specifická témata, která jsou relevantní pro e, implementaci politiky soudržnosti. Dále nábor pracovníků z jiných evropských institucí, kteří mají specifické know-how pro to, aby došlo k posílení tedy toho té základny know-how a a konečně vypracování vlastních zpráv, zpráv z vlastní iniciativy, které by se zaměřovaly na roli EIB v politice soudržnosti. A konečně, jak, jako každý akademik, volám po více výzkumu ale tady se domníváme, že to jsou významné oblasti, kde by více výzkumu a více e, dialogu e, pomohlo překonat určité e, informační vákuum, které trochu existuje v některých oblastech. Netýká se to konkrétně aktivit výboru REGI, ale celkově výzkumná akademická komunita zatím nevěnovala roli EIB takovou pozornost, jakou věnuje jiné jiným evropským institucím. A specificky my doporučujeme více eh, zkoumání role EB. EIB při implementaci jednotlivých cyklů eh, politiky soudržnosti, to znamená té fáze plánování, potom eh, vlastní implementace s monitorováním a tak dále a e, více výzkumu v oblasti e, těch závěrečných e, aktivit a EIB, v, to znamená s zaměřením na výstupy tedy z projektů, které byly financovány ze strany EIB v oblasti soudržnosti. A konečně vzhledem ke změnám, které představuje EFSI, Eh, v souvislosti s eh, politikou soudržnosti, tak bude tady rostoucí potřeba monitorovat a, a zkoumat roli a dopady EFSI na politiku soudržnosti detailněji. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji za tyto detailní informace. A nyní, kolegové, máte slovo vy. Mám tady už jednu přihlášku, paní Maletič, paní Maginena, a pan, Mis, pan Mistelroj. Děkuji. Chtěla bych říci, že vaše doporučení jsou výborné a díky eh, této studii vidím jaksi s uspokojením, že také eh, říkáte, že je potřeba zvýšit viditelnost a transparentnost role EIB a posílení spolupráce parlamentu s EIB. Ale překvapilo mě, Eh, když jste říkal, že není celkový přehled spolufinancování politiky soudržnosti, eh, protože to je něco, co nutně potřebujeme a potřebujeme i více než toto, protože když teď hovoříme o politice soudržnosti, tak hovoříme o potřebě eh, lépe propojit a skoordinovat politiku soudržnosti s politikou ochrany životního prostředí, dopravy, energetiky, rozvoje venkova a tak dále, výzkumu, rozvoje, inovací na evropské úrovni. A také role EIB při, této, při implementaci všech těchto eh, politik je velmi důležitá, pro každou členskou zemi. A to zvláště v kontextu hospodářské politiky a, e, a limitů e, pro deficit veřejných rozpočtů, protože samozřejmě jedná se o půjčky, ty půjčky zvyšují e, veřejný dluh a to vyžaduje užší koordinaci jednak na úrovni členských států, ale také na úrovni Evropské unie, tak abychom mm, měli nejlépe využité prostředky jak z EIB, tak z členských zemí. Takže ta koordinace a, a spojení s hospodářskou politikou. A také když hovoříme o malých a středních podnicích, slyšela jsem o různých případech malých a středních podniků, které eh, mohly získat záruky z EIB, ale nakonec nedosáhly na eh, půjčku v důsledku eh, situace na trhu v dané zemi a role EIB spočívá právě tady v tom, měla by e, jak si e, usnadnit situaci na trhu e, proto, aby ti žadatelé v jednotlivých členských zemích dosáhli na úvěry. A takže přestože měli záruku z EIB, tak úvěr nedostali v praxi v důsledku specifických okolností v dané členské zemi. Takže se ptám, jak by se toto dalo změnit a a tak, aby EIB mohla jaksi na jednotlivých trzích eh, působit příměji. Děkuji, pan Van Nistelrooy, prosím, máte slovo. Děkuji. To je velké téma eh, na programu a musíme se zamyslet nad tím, jak ty závěry skombinovat s naší obvyklou prací. Toto je příliš velké sousto, abychom je mohli strávit okamžitě, podle mého názoru, ale je to moc důležité, protože když posloucháme, co říká Evropská komise prakticky každý den a, a na Twitteru a stále opakují EIB, Evropská komise, EFSI a druhý den se to zase celé opakuje, to je o tom to v těchto dnech je. A zdá se, že poskytování grantů eh, projektům už je mimo. Takže se obávám, že to je chyba v koncepci a musíme pozorně naslouchat tomu, eh, jak, eh, co Evropská komise říká a budeme to muset také v té zprávě okomentovat, buď teď nebo později, ale je důležité se tomu ještě letos věnovat. Co se týče vztahů Evropského parlamentu a našeho výboru z EIB, ten vztah je zvláštní. Ono to je takový stát ve státě. Když pozorně poslouchám eh, průběhu té diskuse a z EFSI, je to jako, my si za to zodpovídáme. Já udělám zprávu z vaší stanoviska o EFSI a my musíme zjistit, jak to funguje. A a oni se silně bránili a že no to ale dělá EIB, to za to zodpovídá EIB, to je jejich věc, oni mají experty, zprávy, všechno jako dejte pryč své politické ruce. A teď e, vy říkáte, že ty vztahy mezi výborem Regi a EIB nejsou dost jasné. No, no jejda. To je přímo zabudované v základech celého systému. Například článek 60 odstavec 3 zprávy je o výkonech a my nediskutujeme stejným způsobem o tom, co vy jste tam uvedli, jako třeba ta zodpovědnost, transparentnost a viditelnost EIB. Takže kde je ten vztah? Ten vztah je úplně jiný. Jestli očekáváte, že budeme mít možnosti, stejné možnosti kontroly, tak se tam musí něco dodat protože já jsem spolupracoval třeba s výborem Regi v Sevilie, v Andaluzii, v regionu Andaluzie, tam, je, tam se ztratilo 400 milionů eur eh, na jednom z těch projektů a jsou pryč. Je to řízení ze strany EIB o tolik lepší? Mně se nezdá. Mnoho diskusí bychom měli vést přímo s EIB, ale není to, jak si na, nemáme to běžně na programu a vy máte pravdu, že bychom se nad tím měli znovu zamyslet a podívat se na to, protože tam je jakási, je tam takový zabudovaný odstup mezi naší prací tady, kontrolou soudržnosti a těmi nástroji eh, v EIB. A když se podíváme na EIB, tak já vím, že EIB a EIF investují spoustu peněz do fondu soudržnosti nebo Eh, na, na země soudržnosti a o tom vy tam nic neříkáte. A to je velmi důležité. A kde je tedy teda tato část v té studii? A jedna věc, co vy jste říkali o pomalém startu, to jsem nepochopila. Jestli to někdo má vědět, tak jste to vy, protože jste to studovali. Takže proč je to pomalejší? Než v minulosti? nebo je to pomalejší v důsledku toho, že se změnil trh? Normální úvěry a, a úroky tak klesly a z EIB z roku A do, do roku B, že úvěr na trhu dostanete ještě hůř, nebo co jsem aspoň slyšel. My z EIB nedostáváme peníze za, na konkurence, za konkurenceschopných podmínek. Je t, jako gesto v souvislosti s politikou soudržnosti ano, ale v reálu ne, tak já nevím. Takže bychom potřebovali asi více informací. Ale prostě obecně je velmi důležité, že máme tu zprávu a musíme ji skombinovat s celou řadu již naplánovaných rozpráv z eh, článek 63, to je 60,3, to budeme muset projednat. A co se týče rozdílu mezi jednotlivými zeměmi, často to je tak, že totiž ono není povinnost to dělat určitým způsobem, třeba co se malých a středních podniků týče, to o tom si rozhodují jednotlivé země Eh, sami. A teď my se musíme rozhodnout, nebo tedy stát rozhoduje o tom, jestli nějaký nástroj potřebuje nebo ne a každý se rozhodne jinak. A my můžeme maximálně kontrolovat, proč to některá země udělala, některá ne. Ale já jsem moc rád, že jste přišli a je to, myslím, zásadní. Tak když se budeme řídit eh, tím, co říkáte, že by regi mělo hrát důležitou roli, tak ostatní výbory si myslím, že také poslechnou váš návrh a já rozhodně se jim řídit budu, protože si myslím, že to bude čím dál důležitější v budoucnu a tento typ finančních nástrojů bude čím dál, čím dál důležitější. Děkuji. Děkuji vám. Ano, Paní Damato požádala o slovo a potom pan Váne. Eh, buongiorno, grazie per questa... Děkuji. Dobrý den nejdříve bych vám chtěla poděkovat za prezentaci. Všichni si tu studii ještě podrobně prostudujeme. parlament utratil 43 tisíc eur za vypracování této studie, tak již toho důvodu. Co se týče obsahu, myslím si, že je důležité, abychom skutečně celou věc ještě jednou prověřili a vnesli do té záležitosti více transparentnosti, tím na mysli například definici kritérií pro výběr projektů. Je důležité, aby jsme zhodnotili úlohou EIB v politice soudržnosti a proto musíme znát eh, sociálně ekonomické dopady jejího financování. Některé členské státy předložili své vlastní projekty pro EFSI a pro EIB a mnoho z nich se obrací spíše zpět eh, do, do minulosti, například projekty pro využívání fosilních surovin nebo rafinerie pro břidlicový pro ropu z břidlic nebo um, renovace za starých rafinerií, jako například v mé zemi. A pak FC, hm, ty pipelines, to jsou, myslím, často velmi nebezpečná rozhodnutí, zejména eh, hledíme-li na to ekonomickým aspektem. Tady bychom se měli spíše, spíše zaměřit na oběhové hospodářství, pokud hovoříme o takovýchto typech investic. A další otázka. Momentálně je tomu tak, že EIB a EIF i eh, ve spolupráci s komisí vytvářejí jisté alternativy. Jsme si jistí, že tady vznikají kreativní finanční nástroje, které skutečně odvrátí či utlumí rizika pro malé a střední podniky. Evropský účetní dvůr doporučil komisi, aby prováděla pravidelné, pravidelnou analýzu, aby využívala indikátory výkonnosti, které budou srovnatelné v členských státech. Myslím si, že něco takového bychom mohli mít i v rámci EIB. Tedy podle mne bychom měli i nadále vše prověřovat, měli mít homogenní kritéria, více transparentnosti při projektech, které budou zohledňovat nejenom ekonomické, ale také ekologické aspekty a budou ku prospěchu zdraví všech evropských občanů. Paní Vana. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci i za studii. Moje otázka navazuje na paní Demato. Mám otázku ohledně efektivity těch výsledků a skutečných dopadů. Můžete trošku rozvést, jak přesně přispívá EIB k cílům Evropa eh, 2020? Vy uvádíte na stránce 9 například tam tě číslo ohledně přispění k ekonomické a sociální soudržnosti a možná třeba máte jiné eh, údaje ohledně ostatních cílů Evropy 2020 o životním prostředí, trhu práce a tak dále, protože to není jenom kvantitativní eh, otázka, ale také kvalitativní, která nás zajímá a abychom viděli eh, výsledky více rozvedené. Já vím, že jste hovořili o nedostatku agregovaných dat v této oblasti, nicméně by to bylo velmi zajímavé vědět, eh, jak jsou do naplňovány kvalitativní cíle eh, Evropy 2020 s podporou EIB. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dám slovo zástupci komise. Pan Tomas Tebetun, já nevím, jestli vám nekomolí jméno. Prosím, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji. Tady zazněla řada otázek, podobně jako vy. Jsme tedy teď dostali před třemi dny návrh studie, takže jsme zatím neměli čas jít do podrobná. Některé kapitoly jsme měli před třemi týdny, takže jsme mohli komentovat ten obsah, ale neměli jsme přístup k závěrům a doporučením, takže ono je těžké se teď k tomu nějak vyjádřit. Ale mohu říci, na základě té prezentace, kterou jsme dnes viděli, tak uznáváme výzvy, kterým čelíme, co se týče spolupráce s EIB a její skupinou. My na tom pracujeme z velké části, ale také ty výsledky, ty dobré výsledky jsou dobře prezentované, takže já bych chtěl zmínit eh, Jasper, Jessica, Jeremy, eh, Newleafy Compass, což jsou iniciativy s technickou podporou pro regiony členských států v kontextu eh, řízení a rozvoje finančních nástrojů a rozvoje projektů s politikou financovanou z fondů politiky soudržnosti minulosti. Takže já v tuto chvíli nejsem schopen k tomu mnoho doplnit k té studii. My ji samozřejmě detailně prostudujeme a e, prostudujeme ta dokoru, doporučení a vyjádříme se k tomu později. Děkuji vám. Doufám, že budete mít více komentářů až budeme mít tady v výboru regi setkání se zástupci EIB, protože to je součást našeho kontrolního programu vůči EIB. Chceme je, budeme je zvát častěji jako zástupce Evropské investiční banky, zástupce e, vedení EFSI e, programu a fondu, takže budu očekávat poté více komentářů z vaší strany. A teď tedy, jestli pan profesor Bachter chce odpovědět na některé otázky nebo připomínky, máte slovo. Yes, thank you. Děkuji mnohokrát za otázky a také za vaše komentáře. Pokusím se na ně zodpovědět na všechny. Kolega zodpoví některé další věci. Pokud je o první otázku, poznámka týkající se vlivu EIB, pokud jde eh, o vazbu na další politiky Evropa 2020 a příspěvek k Evropě 2020. Já myslím, že to jsou důležité otázky, protože existují nepřímé vlivy na politiku soudržnosti nebo na program regionálního rozvoje, chcete-li, skrze úlohu EIB v Connecting Europe Facility, v COSMI, a víme, že to jsou důležité funkce, ale nevíme, jaký bude dopad. A to je poněkud eh, frustrující podoba. Pokud chcete získat eh, obrázek o tom, jak efektivní je EIB, víme o některých aspektech, ale nemůžeme si dělat celkový obrázek a nevíme, jaké jsou vstup, víme, jaké jsou vstupy, ale nevíme, jaké jsou výstupy. Pokud jde o problémy při využití některých nástrojů, tedy půjček a bankovních záruk, to je důležité a možná to navazuje na vyjádření pana Van a to se týká důrazu na eh, finanční nástroje a velmi drahé, tedy granty. Můžeme nyní vlastně hodnotit současný stav, pokud jde o dopad a účinnost finančních nástrojů. A to sdělení je, finanční nástroje nejsou všelékem, nemohou nahradit půjčky, mohou doplnit finanční nástroje a vlastně existuje stále mnoho nejasností, pokud je o jejich úlohu, kdy fungují vedle tedy dotací, které mohou fungovat lépe v některých případech, nebo na určité úrovni administrativní kapacity nebo pro určité příjemce. Podobně zásadní se zde jeví pro účinnost finančních nástrojů je jejich uplatnění v širším rámci podpůrných služeb, poradenství a podobně. A to, je, to má zásadní význam. Co se týče kvality projektů, které jsou vybrány, domnívám se, že hodnocení našich informací ukazuje, že existuje napětí, pokud jde o realizaci finančních nástrojů a další oblasti zásahu EIB mezi chcete-li, obchodními záměry a cíly EIB jako banky a nástrojů, finančních nástrojů a rozvojových cílů, které máme v důsledku politiky soudržnosti. A to, jak se daří slaďovat vlastně toto pnutí, je věc poměrně složitá, zejména během krize, kdy tlak na absorpci vlastně ukazuje, že eh, vlastně plnění těch regionálních cílů není vždy věc, která by se bez zbytku zdařila. A pokud jde o průběžný monitoring, tak to je nesmírně důležité, protože zatím nemáme údaje či důkazy, které by uváděly, že finanční nástroje mají lepší dopad na zaměstnanost, na investice, na produktivitu, na inovace. My nevíme, zda jsou zde ty přínosy trvanlivé, které jsou přislíbeny. A to je odráženo vlastně tím, že to jsou v řadě situací nástroje poměrně nové, takže je potřeba vlastně ten monitoring nějakým eh, způsobem zlepšit. Ano, děkuji, Johne. Kdybych mohl doplnit jednu věc k tomu, co řekl pan Van Nistelrooy, kdy se ptal na nižší míru absorpce, než se očekávalo u iniciativy SMI. Ve zprávě jsme poskytli řadu možných vysvětlení tohoto jevu. A dvě mě napadají. Na jedné úrovni je tu obava mezi členskými státy, zejména takové vnímání, že by ztráceli kontrolu nad eh, alokovanými prostředky EFSI, tedy že by to bylo řízeno z úrovně EU. To je jedna část toho příběhu a proto je to vlastně nižší, než se čekalo. A důležitá věc je také, že článek 39 byl zaveden do nařízení poměrně pozdě v tom procesu vyjednávání. To znamená, že z řada operačních programů a těch finančních alokací už vlastně bylo v pokročilém stádiu a to rozhodnutí už bylo přijato. A samozřejmě iniciativa SMI vyžaduje samostatný operační program a to znamená přeprogramování eh, té alokace, což je politicky nesmírně obtížné v řadě případů. A v tomto kontextu je, je třeba se dívat na ten údaj 1,2 miliardy. A ekonomické okolnosti se také změnily v některých zemích. Některé země vlastně v některých zemích to neběželo úplně podle očekávání. Takže je to celá řada vysvětlení. A ten kontext je tady opravdu klíčový. Děkuji. Děkuji, pánové. Děkuji za vaše dnešní prezentaci. Díky za zprávu. A budeme na to potřebovat ještě čas, abychom eh, celou tu zprávu dokázali strávit a jsem vděčná a věřím, že budeme mít plednou výměnu názorů při dalších ad hoc návštěvě výboru Regi. Takže ta, tato jednání ještě proběhnou a nyní budeme pokračovat s naším dalším bodem na pořadu jednání makroregionální strategie v alpském regionu. Podobně jako, podun, jako Dunajská oblast a Středomoří, tak je tu i záměr specifického záměru pro Alpský region. Komise schválila návrh za požadavku rady a cílem vytvořit strategii pro Alpský region. Strategie bude pokrývat tři tematické oblasti, temat, ekonomický růst, mobilita a konektivita a energetika. A na, my jsme se rozhodli, že připravíme nelegislativní zprávu ke sdělení a naším zpravodajem dnes paní Breso eh, nastíní své prvotní návrhy 20. dubna proběhne jednání a v červnu budeme hlasovat. Máme do pěti hodin přibližně dnes, takže dám slovo paní Breso, aby nás seznámila s úvodními náměty. Presidente, eh, come Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vy jste to sama řekla. Iniciativa má svůj původ v roce 2011, respektive 2013. V roce 2015 pak komise předložila sdělení a Evropská rada pak toto přijala v prosinci. 25. ledna ve Slovensku, bylo to celé zahájeno a jedná se o již, již o čtvrtou makroregionální strategii, která byla založena. Máme i pro Podunajskou oblast, Jadrskou oblast a pro Pobaltí. A nyní tedy pro oblast Alpskou. Doposud tyto strategie se opíraly spíše o státní iniciativy v regionech evropských což byly regiony, které dříve se potýkaly s problémy, jako byly války či železná opona. A v rámci strategie šlo o to vždy vylepšit ekonomickou spolupráci mezi jednotlivými regiony. Ovšem v Lisabonské smlouvě nyní je zakotven cíl územní soudržnosti a to, co nyní připravujeme, je, myslím, dobrým výrazem podpory územní soudržnosti je dobré, že toto máme nyní takto zakotveno v Lisabonské smlouvě jako cíl Evropské unie. Nyní v situaci, kdy rozvíjíme tyto makroregionální strategie, je ovšem třeba rozvinout silnější uh, komunitární metodu, neboť, jak jsem již uvedla dříve, se to opíralo spíše o mezistátní princip a nyní tedy to vše e, se pozvihlo na evropskou úrovni, úroveň, bylo to tedy schváleno na úrovni Evropské rady. Ovšem jinou cestou než je řádný legislativní postup. Je tedy třeba, abychom využili strategický potenciál takovýchto strategií a je třeba zvolit přístup eh, se zdola nahoru, protože ten zatím příliš využíván nebyl. Většina instrumentů, které předložila komise, většina jejich nástrojů se opírala o přístup se z hor dolů. Ty teritoriální strategie se tedy vždy rozvíjely centrální pozice směrem dolů a nyní se snažíme opačný přístup a je důležité, abychom využili jeho potenciál. A proto si myslím, že je nutné, a tady hovoříme o institucionální stránce, aby se do celého procesu od samého počátku zapojila komise. Zde je důležité, ovšem, aby komise nic nenařizovala. A to platí pro celou fázi programování a pro koordinování těchto strategií se s dalšími strategiemi. Je třeba také tyto strategie jasně zabudovat do celkové politiky soudržnosti. A tady je třeba, aby parlament na tomto procesu měl budoucnu formální účast v té první fázi jako zákonodárce, dále ve schvalovací fázi a aby byl také zapojen formálním způsobem do fáze monitorování výsledků. Myslím si, že tyto rozvojové strategie pro Evropskou unii, které jsou tak důležité, Tyto velké čtyři strategie se týkají celkem 300 milionů obyvatel. Tam jde skutečně o budoucnost nás všech, o budoucnost surovin, o využívání potenciálu Evropské unie. Jsou to skutečně obrovské možnosti dalšího rozvoje. A je třeba aby demokratické subjekty, kterých se to týká, na ně měly přímý vliv. Tady mám na mysli občany samotné v první řadě, ale také v druhé řadě Evropský parlament, který má demokratickou legitimitu. Myslím si, že potřebujeme lepší transparentnost všech procesů a postupů, lepší koordinaci s ostatními oblastmi politiky Evropské unie. A také bychom mohli zvážit legislativní akt, který by stanovil rámec pro budoucnost a konzolidoval to, co již existuje. Nemám tím na mysli nějaké nové instituce či potřebu dalších zdrojů. V žádném případě. Potřebujeme velkou iniciativu, která půjde ze spoda a tu potřebujeme zapojit, zabudovat do celku. Tady je klíčovým slovem subsidiarita. A je důležité si uvědomit, že národní orgány hrály posud velmi důležitou roli, což eh, by se v budoucnu mělo omezit na ten první impuls impuls na tu koordinaci a kontrolu, ale ta skutečné provádění projektů, to by mělo být v rukou místních a regionálních orgánů. Ti by měli mít na starosti realizaci zásady se zdola nahoru. Neboť hlavní města členských zemí jsou vždy daleko od těch konkrétních regionů. A je zde nebezpečí, pokud by se programy vytvářely na vládní úrovni, že nebudou vůbec vhodné pro to, aby byly regionálně, potom um, na regionální úrovni realizovány. Tady je třeba se skutečně mít na pozoru, sledovat, jak se rozvíjí dosavadní strategie, protože podíváme, pokud se podíváme na alfkou strategii, tak ta se odehrává v prosporu, kde již odpoví, existují odpovídající programy, například program Evropské udržní územní spolupráce, takže tady je již jistá sí jakýsi historický prostor spolupráce a naše strategie se netýká pouze horských regionů a předalpského regionu, ale také velkých měst. města a regiony. který se to týká, jsou částečně vysoce rozvinutými městmi a regiony. Týká se to 70 až 80 milionů osob celkem. Tedy strategie pro Alpský region pokrývá skutečně obrovské území, kde se samozřejmě ukazuje nutnost, jak si více rozvíjet jich Evropy, více než sever. Samozřejmě nesmíme zapomínat na horské oblasti při příštím provádění, ale je třeba si uvědomit, že se to týká i některých velice hustých, hustě osídlených oblastí. Takže to má takové dvě dimenze, jednak horské oblasti, to je vysoce komplexní problematika momentálně, mám tím na mysli klimatické změnu, která samozřejmě má dopady právě na horské oblasti. A e, další aspekty velmi problematické, kterým je třeba se věnovat. Například problémy v oblasti zemědělství nebo problémy v oblasti průmyslu, které se týkají právě hustě osídlených oblastí. Není tedy možné, abychom se dnes detailně věnovali obě všem třem bodům, všem třem bodům, o kterých se hovořila paní předsedkyně. Ovšem, Naším cílem nyní musí být si zvážit nějakou institucionální architekturu, která zajistí silnější účast regionů a místních a regionálních orgánů, které v Alpách existují a které si přáli tuto strategii a Ráda bych tedy se opřela o ty tři pilíře, o kterých jste hovořila, tedy hospodářský růst, inovace, mobilita a jako třetí ekologie a energetika. Tam jsou velké problémy například v, obojení, v oblasti dopravního propojení. Dobře víte, jak to například je. Pokud cestujeme alpskou oblastí, tam je například i problém s mobilními telefony, že není dobré pokrytí, je tedy třeba tyto oblasti nějakým způsobem dále rozvíjet. A e, takový třetí aspekt, měli bychom zaručit ochranu přírody v této oblasti a také ochranu kulturního dědictví. Alpy jsou skutečně přírodní oblastí, která je ovšem osídlena již celé stovky let relativně hustě, což je také důležitý aspekt. Ale co se týče těch třech pilířů, o kterých jste hovořila, paní předsedkyně, měli bychom neuvažovat o tom, co si přejít a území. Spíše bychom měli tady si zvážit, jakým způsobem zajistit ten rozvoj právě za podpory evropských politik. je jisté, že samozřejmě nebudeme mít k dispozici více zdrojů, ale znamená to, že v rámci programů, které existují, těch regionálních programů a dalších programů, nejenom programů z regionální politiky, ale například výzkum, programy pro výzkum nebo pro oblast energetickou či pro zemědělství. Nemůžeme uvažovat tady pouze o projektech, které by měly za cíl, které by cílily pouze na určitý jeden konkrétní region, který je méně rozvinutý. Ne, měli bychom vždy, pokud se tímto regionem zabýváme, tak ho mít na očích vždy jako celek. Pokud tedy nemůžeme získat dodatečné zdroje, měli bychom mít alespoň velice dobře zaměřené projekty a dobře využívat veškeré dostupné evropské fondy, tak abychom dokázali kanalizovat ty prostředky a jak si je zaměřit na ty cíle, které si určíme, které, podle, které budou tady nejdůležitější. Eh, již eh, to nebudu dále prodlužovat. Vidím, že mi signalizujete, že nemám již příliš eh, mnoho času. Abych to uzavřela, je třeba si dobře zvážit to, jakým způsobem ty makroregionální strategie by mohly být začleněny do naší globální politiky regionální a také do všech evropských politik. Může to být nějaká rostlinka, která se objeví, vykvete a pak zmizí taková makroregionální strategie. Je třeba, aby to bylo skutečně velice dobře zabudováno do celkových evropských politik, aby to fungovalo. Pokud se nám něco takového nepodaří, vystavujeme se riziku, že tady skutečně pouze vypěstujeme tu krásnou křehkou květinku, která ovšem dlouho nevydrží. Proto by bylo velice zajímavé, abychom se skutečně nyní jaksi detailně zamysleli nad ty, všemi těmito strategiemi, nad jejich účelem a nad tím, jak makroregionální strategie dobře zapojit do evropských politik. A pak ve zprávě uvidíme, jak tedy dopadne ta analýza, kterou tedy provedu pro tuto konkrétní makroregionální strategii. Eh, děkuji, já jsem neměla v úmyslu vás přerušit, ale to je právě hlavní část té diskuze, to znamená váš náhled na zprávu a kontext, který v té zprávě vidíte. A teď tedy bude zajímavé vyslechnout stínové zpravodaje, takže já začnu panem Jakovčičem eh, z, z Regi, prosím. Děkuji. Se přiključiti ovom, eh, ove diskusi. Na... Já bych chtěl eh, říci v rámci této rozpravy. Eh, znám paní Breso už dobrých deset let a roli, kterou sehrála jako předsedkyně Piemonského regionu, tak rovnou mohu říci, že ta zpráva bude určitě vynikající. Paní Reso velmi dobře zná daný region, ze kterého sama pochází a problémy, kterým eh, čelí všechny alpské oblasti. A chtěl bych zdůraznit dvě věci, které ona už zmínila. Za prvé, ta iniciativa přišla ze samotných regionů. v rámci tedy toho velkého alpského regionu, podobně jako eh, jonsko-adriatická iniciativa přišla právě z oblasti Jaderského moře. A takže to opravdu odráží to, co ty eh, lidé chtějí. A tam jsou ta tři ne, eh, nedostatek struktury, nedostatek prostředků a nedostatek legislativy. To já mm, akceptuji, co se týče mm, principů, ale myslím si, že praxe ukáže, že pokud ta území, ať jsou to státy nebo regiony, žádají o struktury, které by pomohly spravovat tyto alpské oblasti ve spolupráci s Evropskou unii, tak bychom těmto regionům a územím neměli Jestliže si přejí uh, eh, uší eh, soudržnost a spolupráci, neměli bychom jim bránit vytvořit nějakou minimální strukturu nezbytnou pro realizaci takové strategie. Děkuji, pane Jakovčiči. Pan Zorna Giotto, máte slovo. Grazie, grazie, buongiorno. Uh, saluto. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce, paní Bresso, kterou velice dobře znám. Pochází ze západní části Itálie, Piemonte. Já pocházím z, ostatě, z opačné části, z oblasti východní, Veneto ale myslím si, že kolegyně tady velice jasně vysvětlila základní aspekty, které se týkají této, tohoto alpského makroregionu. Tady je skutečně objektivní nutnost pro to, abychom podpořili rozvoj tohoto regionu. Potřebujeme skutečně rozvoj tohoto regionu, který bude vhodný a který nás nedonutí, abychom se vzdali našich základních sektorů. Já pocházím z Benátského regionů a pro nás je alpský region jistý typ zdi, který, zeď, která nám brání posílit náš vlastní ekonomický rozvoj, protože skutečně tady chybí propojení. Zejména mám tím na mysli propojení dopravní. A myslím si, že takovéto základní strategie jsou nezbytné, neboť častokrát, když máme základní strategii, tak se pak objevují další paralelní strategie, které nám skutečně umožní takovýto rozvoj, vytváří se propojující koridory, mám tím na mysli jak ty fyzické, tak ty virtuální a proto si myslím, že veškerý typ propojení mezi severem a jihem, západem a východem v tomto alpském regionu. Vše toto je zásadní. Souhlasím s tím, co řekla kolegyně, a totiž, že ty koridory by měly skutečně propojovat ty zásadní regiony. A tak se podpoří jejich rozvoj pro mě je to ústřední věc, pro to, abychom skutečně dokázali podpořit rozvoj v alpském regionu. Já si myslím, že se nám podaří dobrá práce. To, co tady nadnesla paní zpravodajka, se mi zdá velmi dobré. Můžeme tedy společně pracovat na její zprávě. A je důležité zohlednit veškeré podmínky pro rozvoj takovéhoto regionu. Tady skutečně je třeba si konkrétně zvážit, co přesně potřebujeme pro to, aby takováto strategie byla úspěšná. Děkuji, pane Omarží, máte slovo. Děkuji po velice detailní prezentaci, kterou jsme vyslechli, nemám zase tolik, eh, co bych dodal. Snad bych jenom zdůraznil jeden bod, který jste zmínila a který mi připadá mimořádně důležitý. Je pravda, že ta první alpská umlova pokrývala území 190 tisíc čtverečních kilometrů se 14 miliony obyvatel a e, takže tady ta koncepce se posunula, je daleko širší, jedná se o makroregion, který má 400 tisíc čtverečních kilometrů, 70 milionů obyvatel a zahrnuje, jak jste říkala, i metropolitní zóny. E, to je důležité jednak pro horské regiony, v rámci, které v rámci té společné dynamiky budou moci využít investic eh, určených pro ty městské oblasti a současně eh, v tomto poměru sil sever-jih eh, budou moci využít tedy té dynamiky v rámci Evropské unie. Druhá moje poznámka, možná bychom měli iniciovat hodnocení operačních programů, jak posledního programového období, tak stávajícího eh, období, abychom proskoumali operační programy, které se týkají tohoto regionu a e, zaměřili se na to, kde se koncentrují hlavní investice a mohli z toho vyvodit závěry při e, přeskumu té strategie. A další bod, který vy jste také zmínila a který, myslím, je důležitý, to je problematika řízení a e, my se domníváme, že je potřeba Eh, obnovit rovnováhu sil co do zprávy a řízení tohoto alpského makroregionu. A konečně vaše zpráva by se možná měla trošku více soustředit také na implementaci, to vy jste říkala, ale také na hodnocení eh, té eh, zprávy, té, té části vypracování. Děkuji, pan Marko Zur. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval kolegyni Breso. Rád bych se soustředil na to, co je podle mě klíčové pro naše chápání této strategie. Myslím si, že jde skutečně o to, abychom poskytli předanou hodnotu místním komunitám. Nikdy bychom neměli zapomínat na tento cíl. A co se týče dopravy, Neměli bychom podporovat typ infrastruktur, které by udělali z tohoto regionu region transitní, který by, sem pouze, kterým by se pouze projíždělo. Ne, měli bychom region propojovat, ale zároveň chránit území, chránit přírodu. Neměli bychom mrhat zdroji v tomto regionu, které jsou konečné, jak všichni víme. Když hovoříme o ekonomickém růstu a inovacích, tak eh, tady to musíme nutně propojit s kulturou. Je třeba eh, chránit tradice a kulturní dědictví tohoto regionu, což tedy znamená, že náš přístup musí integrovat ty nové věci s tím, s tím stávajícím historickým kontextem, který v tomto regionu existuje. Co se týče zprávy, administrativy, struktury organizačních, které mají být vytvořeny. Tady si myslím, že musíme mít jasně pragmatický přístup. Často slýchám, e, že se hovoří o takzvané knize o svědčeních postupů. To je něco, myslím, velmi vhodného. tak to bychom to měli přistoupit a zrealizovat tuto strategii tak, aby byla ku prospěchu skutečně místních obyvatel. Děkuji pan Blagovič za Stinového. Děkuji. Když jsme to slyšeli, v Evropě existují čtyři makroregiony. Pobaltský a tři další. A není tedy tedy region alpský. I naše malá země, která má 2000 tisíc kilometrů čtvereční Slovinsko je zúčastnila ve třech, se účastní tří makroregionů. Proto máme čisté jisté zkušenosti s těmito strategiemi. Například také s, s regionem jadersko junským A nyní k Alpskému regionu. V lednu už jsem eh, byl na Slovensku, kde se začalo s realizací úmluvy. Já jsem byl tedy z jedním z přímých účastníků a musím říci, že na Slovensku, na Slovensku se této akce zúčastnilo 300 až 400 osob, které pocházely ze všech oblastí, ve kterých v minulosti, pro které v minulosti platila Alpská konvence. Ano, je to pravda. Toto téma skutečně potřebuje přístup ze zdora, ze zdola směrem nahoru. Na té akci bylo mnoho politiků, paní Breso a také dva komisaři. A také tam byla zpravodajka pro obnovitelné zdroje energií v horských oblastech. A já musím říct, že jsem přesvědčen o tom, že tato strategie, která pokrývá část Evropy, která je velice rozvinutá, bude úspěšná, neboť klíčem této strategie je to, klíčovým aspektem, že lidé v horských oblastech vlastně čelí stejným výzvám, nezávisle na tom, kde jsou v rámci tohoto regionu. Udržení biodiverzity, udržit, udržení udržitelné zdroje vody, dále problém dopravy, skutečnost, že se jedná skutečně o transitní region a dále cestovní roh ten je pro tento region zásadní. Je důležité, aby docházelo k výměně názoru a zkušeností. Jsme společností, která se mění a proto musíme čelit výzvám, které před námi stojí společně. Ekonomický růst, velice důležitá věc, propojení, zásadně důležitá ekologika, energetika. To jsou důležité cíle a lidé v těchto oblastech, eh, pokud bude strategie úspěšná, tak budou schopni skutečně zažít ten úspěch, budou pocítí ten prospěch, který vznikl. co tedy skutečně chceme pro ty osoby udělat. Nemůžeme pomyslet na to, že my jim něco naplánujeme. Tito lidé něco vědí, vědí, co chtějí a potřebují a měli by se snažit to sami zrealizovat. ti lidé žijící v tomto regionu vědí, že jejich region je již nyní relativně úspěšný, ale že strategie jim pomůže region rozvinout mnohem více. Proto je důležité, abychom se skutečně soustředili na občany. Chcete promluvit, pane Fanistorovi? Ano? Ne? Ano, stručně. Několik poznámek. Pan Bogovič napsal naše stanovisko. Za prvé, řada částí eh, Alp je velmi bohatá. Eh, Švýcarsko není ani členem Evropské unie jak se vyrovnáme se, v naší strategii se Švýcarskem. Druhá věc, další části jsou taky velmi bohaté. Piemont je dílnou Itálie. Část tedy dílny, vy jste naším, vy jste naším spravodajem, takže, takže tady vidíte, že to ne, není jenom problematická oblast, ale týká se to i určité specifičnosti. A vidíte, že to je, mluvíme o tom, že to je od spolu nahoru a regionální politika, tady je to charakteristické. Hovoříme více o územní dimenzi. A je důležité zmínit eh, vlastně ten základní, to základní směřování sever jih nebo západ východ. Takže podívejme se na to podle mého názoru. E, název vaší zprávy, vy, vy tam máte strategie EU, tam by měla být spíše strategie zúčastněných subjektů, veřej, veřejných, soukromých. A poslední věc, jaký je příspěvek EU právě tomu? Tedy nový makroregion by měl vlastně spojit tyto nástroje, ale nepřebírat eh, nějakou roli. A také jsme hovořili, pan Omarji hovořil o řízení. Evropa by to neměla přebírat, neměla by přebírat řízení, protože potom ztratí podporu lidí. Takže ta strategie by měla být omezená, která současně představuje vysokou přidanou hodnotu. A pokud tohleto se vám podaří spolu s tím aspektem eh, řízení, a potom to může být velmi významný příspěvek. Poslední poznámka se týká toho, že ve výboru REGI máme politický dokument, který hovoří o horských oblastech. A vy jste tu nebyla, já jsem se ptal na to, proč bychom neměli tyto dokumenty předložit plénu na společné rozpravě, protože není možné mít jednou představovat vizi horských oblastí a o, o měsíc později hovořit o Alpách. Nemůžeme zvládnout vlastně tyto dvě zprávy jedna o obecné, o, o obecném regionu, druhá o konkrétní horské oblasti. Děkuji, děkuji mnohokrát. U, uvidíme, jak se to povede, ale dovolte mi říci, že ty přístupy se liší, protože máme celou řadu dalších horstev v Evropě a, a ty hory se od Alp liší, takže to je můj osobní přístup. Pan Polčák. slova. <clears throat> Já mám pouze dvě malé poznámky, eh, které vyplynuly z toho, co i říkal pan kolega Bogovič a pan eh, kolega Nestoroj. Eh, samozřejmě část alpského regionu je nepochybně bohatá, ale taky se potýká s celou řadou problémů, které jsou typické i pro mnohé jiné oblasti v Evropě. My jsme zde probírali zprávu o městské mobilitě v minulém roce a z té jasně vyplývá, že se právě celá řada obyvatel sestěhovává. E, ten trend je nepochybný. A to, nač naráží alpský region, tak e, jak je třeba také demografické stárnutí, e, nízká hustota obyvatel, to je nepochybně i vlastní dalším regionem, i u nás v České republice Eh, to znamená, já bych si dovolil učinit poznámku, že to, co mm, bude předmětem té zprávy, by mohlo být i vnímáno jako jistý eh, inspirace pro eh, ty ostatní regiony, které jsou dotčené podobnými problémy, byť ne tak specifickými jako alpský, alpský region. A myslím si, že by to mělo být tedy skutečně předmětem zájmu nejen našeho výboru, ale mělo by to i na plénum. S tím já naprosto souhlasím. Děkuji. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil z výboru Regi, takže dám slovo zástupci Evropské komise. A mám tu dvě jména na seznamu. Pan Andra Meirates, DG Regio a paní Filomena Carvajo. Ano, kdo to bude, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl zaprvé říci, že velmi vítáme komentáře paní Breso, zpravodajky, a vítáme podporu, kterou poskytla celému procesu. Za prvé bych chtěl zdůraznit, že základy této strategie je sedm států a z toho dva, které nejsou členy EU a 48 regionů. A to znamená určitou složitost, protože máme jeden stát eh, z evropského hospodářského prostoru a jeden stát z Evropského společenství volného obchodu. První věc, to je rámec EU pro lepší koordinaci určitých entit a aktivit. A nehovoříme o nové vrstvě spolupráce, ale jenom o rámci pro spolupráci, pro vyrovnání se s určitými výzvami a doplnění toho, co už existuje, abychom nezdvojovali struktury, které již existují. Já bych chtěl zmínit čtyři aspekty, které jsou velmi důležité. Za prvé, je to strategie, která se soustředuje na výsledky a konkrétní kroky. Za druhé, je zaměřena na projekty, takže je třeba předložit konkrétní projekty, které by mohly být eh, realizovány. Za třetí, tato strategie bude fungovat, pokud budete mít silné vedení. Za čtvrté je třeba stále nasazení. Pokud eh, neposkytnete zdroje a lidské zdroje, tak to nebude fungovat. Pokud je o financování, já bych chtěl říci, že existuje 772 programů EU, které jsou podporovány SIFem v této oblasti, takže to představuje objem zdrojů, které je možné mobilizovat. A nám jde o to uvést do souladu strategii s jednotlivými finančními nástroji. Ještě slovo k řízení. Systém řízení téměř fun- je téměř tedy funkční a na některých aspektech třeba se dohodnout s partnery. Jedna věc může být důležitá, podle mého názoru, mít tedy plně inkluzivní přístup a my navrhujeme platformu zúčastněných subjektů, kde by byly organizace občanské společnosti a další klíčoví hráči v tom regionu. A konečně jde nám o to, že tato strategie může začít fungovat hned a dobrá zpráva je, že akční skupina, skupina, která bude pracovat v terénu s experty, ta již existuje a je připravena realizovat strategii v těch různých kategoriích eh, aktivit. Takže to je dobrá zpráva a vypadá to slibně pro budoucnost této strategie. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám, paní Breso. Chcete zareagovat? Ano, děkuji. Si, tanto, eh, voglio ringrazi- Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, kolegům za pozitivní komentáře a také za veškeré ty podněty, které předložili a ty hovořili. Myslím si, že vidět, jak velký zájem vyvolávají Alpy. A je tady také otázka, Tato otázka bude potřebovat ještě dále rozpracovat, protože tam dochází k určitému spoždění. A to patří mezi skutečnosti spojené s touto strategií. Není na nás, abychom tom rozhodovali, ale prostě abychom posoudili hodno, eh, a hodnotili probíhající z projekty. Co se týče samotné strategie, cílem je dohlednout na to, aby ty hlavní osy sever, jih, východ, západ, ty hlavní osy, které eh, jsou, se dokončují, byly přínosné pro všechny eh, alpské o, územ, všechna alpská území i území v okolí Alp, takže celý tento region by měl z toho mít užitek a to je potřeba konkretizovat. To se týká nejenom dopravních os, ale mm, Týká se to i různých jiných oblastí, které narážejí na různé problémy, ať už se jedná o e, přenosovou soustavu, ty inteligentní sítě půjdou přes Alpy a e, dále Mm, problematiku těch, kteří mohou být současně spotřebiteli i výrobci elektřiny a to je třeba Internet to je zase veliká příležitost s velkým potenciálem, ovšem za předpokladu, že se internet bude dotýkat i těchto území a tam bohužel zatím jsou problémy, protože víme, že na řadě míst Mm, to eh, spojení, ty, ty, ty linky nebudou eh, realizovatelné bez veřejné podpory. Čili je to velká výzva pro řadu státních orgánů, a eh, je tu problematika propojení jednotlivých velkých investic, které se dotýkají celého makroregionu a propojení, které umožní těm, tomuto regionu využívat vlastně všech výhod těchto E, sítí. A tady potřebujeme ještě mnoho úsilí. Hovořilo se o pracovních skupinách v terénu, komise je zmínila. Myslím, že tyto skupiny dělají skvělou práci a my jim musíme maximálně pomoci. Další věc tady někteří kolegové zmínili. A kladli si otázky spojené se, se vztahem mezi horskými oblastmi v, a nížinami. E, nížinami, které dnes naštěstí jsou také zahrnuty do té strategie. A to si myslím, že je také důležité, protože cíl a ta výzva, eh, ta obnova rovnováhy vyžaduje posílit kapacitu dialogu a spolupráce mezi eh, horskými, vysokohorskými a nížinými oblastmi eh, horské oblasti mají obrovské bohatství, což je zase samostatné velké mm, téma. Mm, takže ochrana Alp, Eh, a tak dále. Eh, Alpy vždy byly eh, takovým transitním místem, vždy byly od nepaměti obydlené a tak dále. A teď jde o to, jak skloubit jejich zhodnocení o ochranu a dostáváme se tím ke klimatickým změnám, protože ty hrávají významnou roli. Alpy představují nádrž, rezervoár vody pro Evropu, ale současně je to spojené s celou řadou problémů s klimatickými změnami. Třeba letos dost v Alpách strašně málo sněžilo a to bude znamenat zase přeskoumat různé turistické modely, které v posledních letech eh, byly mm, eh, jaksi problematické. Zazněla celá řada otázek, které si zaslouží společnou úvahu. Především je to otázka, proč vůbec vytvářet strategii pro E, právě Alp a ne pro všechny horské oblasti. A je to proto, že Alpy jsou specifické. Jiné horské oblasti jsou jistě také zase jinak specifické a e, hysterie a charakteristika e, e, Pyrenejí nebo Karpat je odlišná od historie e, historie alpské a jedná se tady o iniciativu ze spodu nahoru. Jsou to regiony, které si přejí posílit tu vlastní tradici spolupráce, kterou tam mají pomocí evropských nástrojů pro naplnění cíle spolupráce. A v rámci této strategie nacházíme i dvě země, které nejsou členskými zeměmi, Švýcarsko a Liechtensteinsko, dvě země, které e, patří do Evropského hospodářského prostoru, patří do Schengenu a mají dlouholetou tradici spolupráce. A Existují makroregionální strategie, které jsou možná ještě složitější, protože tam je cílem znovu spojit území, která jsou dávno od sebe oddělená a ta situace není stejná a cílem je zajistit zapojení některých zemí do značné míry, zemí, které musí sehrát svou roli v té společné strategii, protože prostě eh, Alpy k ním patří. Takže to je další, další niance té makro Eh, eh, jako makroregionální strategie. Hory nejsou všude stejné, jako nížiny nejsou všude stejné a každý region má vlastní charakteristiky. Já bych řekla, že hlavní výhodou makroregionálních strategií je určitý pocit sounáležitosti, který eh, vede ty regiony ke spolupráci. Hovořili jsme o územní soudržnosti, ta je zmíněna v Lisabonské smlouvě a tehdy se přesně nedefinovalo, co se tím myslí. A já si myslím, že makroregionální strategie představují jednu z možných cest definovat toto, protože v Evropě eh, to, toho, co myslíme pod pojmem územní soudržnosti a my doufáme tedy, že ta spolupráce bude tímto směrem pokračovat. Dostáváme občas signály, které e, nejsou zcela pozitivní, ale je to příležitost uznat právě e, existenci specifik, která nelze obcházet a zamlčovat, jestliže chceme překonat e, problémy, konflikty a, a hranice, tisíce kilometrů hranic, které se na našich územích nacházejí. Samozřejmě je třeba také zmínit různé aspekty, které jsou problematičtější, jako eh, exodus populace, eh, přístup ke službám. A právě v tomto kontextu eh, dialog mezi horskými a nížinými oblastmi je důležitý. Jedná se o tranzit zdrojů, zdroje e, z údolí e, e, putují do hor a naopak. A hory také představují zdroje, které je potřeba Eh, jak si přeskoumat v souvislosti s klimatickými změnami. Kromě toho komise připomněla, a to je myslím důležité, eh, že je potřeba stanovit eh, nějaké, nějaký leadership a my máme ve Slovensku, nebo my jsme ve Slovensku jsme se tomu věnovali a tam bylo jasně řečeno, že bez vedení, bez leadershipu mm, se tu strategii nepodaří realizovat, protože ta strategie znamená vůli spolupracovat, dát zdroje dohromady, teď nemyslím zdroje jenom finanční, ale také lidské, hmotné, nebo třeba potenciál sítě univerzit, který je zmíněný v té strategii a zajistit univerzitní spolupráci v tomto makroregionu na celé řadě témat, jako eh, jsou klimatické změny, eh, dálkové sítě, trvale udržitelná ekonomika, to všechno je zásadní pro horské regiony. Čili je to celá řada témat jako inovace. Alpy nejsou eh, nijak zaostalým regionem, naopak Alpy jsou regionem, který je jaksi na špici díky využívání zdrojů energie a a technologií a tradice samozřejmě je důležité chránit, ale také je potřeba zajistit rozvoj. Takže v tomto kontextu je třeba klást důraz hlavně na spolupráci mezi všemi těmi výzkumnými středisky, vzdělávacími středisky, která e, v alpské oblasti existují na základě konkrétních projektů. A je to, myslím, stejně důležité jako kladení důrazu na finanční zdroje. Finanční zdroje samozřejmě jsou užitečné, ale jedině za předpokladu, že budou existovat projekty a vůle spolupracovat. To je na tom to nejcitlivější, je to obrovská oblast, ta spolupráce není vždy lehká, vyžaduje to velké úsilí, ústupky, prostě e, bude zásadní problematika vedení celého toho projektu. Abychom zajistili silné vedení, silné kvalitní řízení, eh, je třeba uznat že také, a, a nebo přistoupit na to, že ta jednotlivá území se musí stotožnit s touto strategií, ta se jich přímo dotýká. Takže jestliže desítky let ministři zahraničních věcí sedmi zemí eh, se Eh, zajímaly a budou zajímat eh, o eh, alpský makroregion, to možná bychom chtěli víc, ale možná předsedové a hejtmani a starostové a, a ředitelé univerzit a, a ředitelé podniků a podobně by se tomu mohli věnovat a, a věnovat tomu potřebné úsilí. To si myslím, že je oprávněný požadavek, jestliže budeme chtít ten silný leadership. Takže děkuji všem za jejich připomínky. Myslím, že budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit, až budeme projednávat tu zprávu, kterou vám chci co nejdříve předat. Pro mě rozhodně dnes bylo zajímavé slyšet vaše názory, abych je mohla eventuálně zapracovat do té zprávy. Děkuji vám, tím jsme skončili rozpravu na toto téma a přistoupíme k dalšímu bodu na programu v září 2015 eh, OSN o právech eh, se věnovala eh, provádění úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. Na základě dialogu mezi OSN a Evropskou unii představitelé výboru e, pro zaměstnanost a UN, Libe a Pety vypracovali zprávu o stavu provádění této úmluvy OSN v Evropské unii. Paní Hit je zpravodajkou pro výbor regie, ale bohužel se nemohla dnes dostavit. Takže paní Karel nás seznámí s návrhem stanoviska za ní. Lhuta pro podání přozměňovacích návrhů je pondělí 22. února v poledne, tak abychom mohli hlasovat už v březnu o tomto stanovisku. Máme čas omezený na dnešní rozpravu, bohužel, a takže já nyní dám slovo paní Krel a poté stínovým zpravodajům. Paní Krel, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi velice líto, že paní Het dnes nemůže být přítomna. Já sama jsem se to dozvěděla teprve před hodinou a půl, když jsem dorazila do Bruselu, takže nejsem příliš dobře připravena. Takže v podstatě skutečně pouze přečtu to, co mi paní Het napsala. Doufám ovšem, že to nebude příliš komplikované, a to protože si myslím, že v rámci těch nařízení pro fondy jsme v posledních letech dávali velice dobrý pozor na to, abychom dobře zohlednili osoby se zdravotním postižením, abychom jim věnovali skutečně v naší legislativě dost pozornosti. Já tedy nyní budu hovořit anglicky, abych to nemusela dvakrát překládat v hlavě, mám to anglicky napsáno a přečtu, co tady paní Hec mi zanechala. Její záměr je soustředit se na základní aspekty z pohledu výboru REGI. Eh, ona zdůrazňuje, že společná ustanovení nařízení se týkají článků 7 a 96/7, které podporují rovnost příležitostí, nediskriminace a podpory osob s postižením při implementaci evropských strukturálních a investičních fondů obecně a v operačních programech konkrétně. Tyto články jsou velmi důležité a měly by eh, sloužit eh, jako vodítko při využívání evropských fondů eh, je potřeba zvýšit úsilí jednotlivých orgánů při zamezování diskriminace osob s postižení, včetně podpory rovného přístupu ke zdravotnímu Hm, službám. Základní bod stanoviska se týká pozorování e, výboru OSN o právech osob s postižením. Stanovisko vybízí e, Unii, aby spolupracovala s parlamentem v oblastech, které se týkají těch závěrů o situaci v EU. A stanovisko také říká, že financování by mělo sloužit na podporu služeb pro osoby s postižení v jejich místním společenství. Životní podmínky a instituce určené pro osoby s postižením představují oblast, která vyvolává v některých částech EU obavy a měly by e, být také zahrnuty do stanoviska. A takže zpravodajka se těší na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám slovo stínovým zpravodajům a začnu panem Polčákem. Ta zpráva je, nebo to stanovisko je poměrně úsporné, nicméně podle mého přesvědčení docela naplňuje zadané zadání a e, myslím si že postihuje vlastně veškerá hlavní témata která jsou spojena e, s tímto stanoviskem. Já za důležité považuji, že e, ta zpráva neodhlíží od Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením, která je platná pro roky 2010 až 2020, zejména k pasáži, která obsahuje apel k podpoře přechodu z institucionálního eh, přístupu ke komunitní péči. paní krehl zde řekla že eh, se právě osoby se zdravotním postižením dostaly do pojmosloví dostaly do legislativy že v uplynulém období se skutečně udělalo mnoho eh, práce na tomto poli a e, tento dokument já pokládám za významný i proto že e, stanovisko paní e, kolegyně hovoří o tom že každý šestý člověk v evropské unii má nějaké zdravotní postižení. Ehm, to je poměrně vysoké číslo. Ehm, samozřejmě můžou se jednat o různé stupně zdravotního postižení, lehké či těžší, těžšího stupně, nicméně je to přibližně asi 80 milionů osob které se často nemohou plně zapojit do společnosti a ekonomicky kvůli překážkám v prostředí a eh, se propadají i do chudoby. Jejich průměrná, eh, průměrná eh, mzda nebo odměna nebo jejich chudoba se je u nich u 70 vyšší než u jiné části populace to je samozřejmě dáno i tím eh, omezeným přístupem k zaměstnání. Více než třetina osob nad 75 let má nějaký eh, druh postižení, které je eh, do určité míry také omezuje a více než 20 se musí vyrovnávat se závažným omezením. A jelikož populace EU stárne, bude těchto mm, lidí ten jejich počet nadále narůstat Tolik citace z dokumentu, který právě eh, je i předmětem stanoviska paní kolegyně. Eh, ta citovaná pasáž myslím, že velmi názorně dokládá, jak velké téma to je. Eh, vzhledem k těm dlouhodobým trendům bude ještě stále více narůstat na významu a také díky této pasáži se zvýrazňuje význam intervencí kohezní politiky i v tomto směru dovolil bych si závěrem upozornit že eh, v té evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením i v závěrečných připomínkách je zvýrazněno volání po deinstitucionalizaci. rád bych připomněl že podobný apel obsahuje dokument pod názvem kohezní politika a marginalizované komunity eh, který byl schvalován evropským parlamentem v loňském roce na rozdíl od závěrečných připomínek které směřují k orgánům evropské unie se ale obrací především ke členským státům. je to možná právě otázka koordinace aktivit eu a členských států v této oblasti která by se měla otevřít a která by se měla více prohloubit. podle mého názoru paní zpravodajka eh, stanovisko napsala sice úsporné ale skutečně obsahuje Eh, všechny dotčené oblasti a já sám budu mít maximálně jednu nebo dvě připomínky, respektive pozměňovací návrhy, ale eh, považuji to za, eh, za dobrý základ pro naše další jednání, na, pro jednání stanovisek. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Ano, dám slovo paní Rentke a potom paní De Martin. Chcete? Sorry, I was just surprised that it went... Mě to jenom zaskočilo, že to šlo tak rychle a já jsem si myslela, že další stínoví chtějí mluvit. Ale já jsem ráda, chci poděkovat eh, zpravodajce za stanovisko. Je to dobré východisko, protože, jak už zaznělo dříve, otázka inkluze osob s postižením by ve skutečnosti měla být eh, mnohem centrálnější, protože Evropská unie může být eh, hybatelem nejen pokud jde o realizaci umluvy OSN o právech osob s postižím, ale také pokud jde o, o strategii horizontální rovnosti a dalších dokumentů a myslíme si, že ve všech evropských společnostech by osoby s postižím měly mít eh, větší práva. A to má samozřejmě finanční dopady a zabýváme se tím také z hlediska regi, jak nejlépe využít prostředky EU, aby se to stalo skutečností a je to skutečně klíčový dokument. Jak už jsem řekla, z našeho hlediska je to dobré východisko, je tu řada věcí, kde si myslíme, že je možné to ještě zdokonalit, takže předložíme pozměňovací návrhy, například věnovat zvláštní pozornost prevenci toho, aby prostředky EU e, přispívaly jakýmkoliv způsobem k segregaci, tedy tam, kde členské státy používají e, prostředky EU, aby vyloučili z něčeho osoby s postižením, tak e, tam budeme doporučovat inkluzivnější užití těchto prostředků. Druhá věc, která je klíčová, je také zmíněna v návrhu stanoviska tedy posílit ještě více to, že rovnost a nediskriminace jsou zásadami pro to, aby prostředky EU skutečně toto e, zajišťovaly. A také to týká zdravotnictví, sociálních služeb ve všech, na všech úrovních, ve všech fázích. Je třeba, aby osoby s postižením byly zapojeny do rozhodování. Osoby s postižením jsou zajisté osoby, které nejlépe vědí, kde se musí na, naše společnost změnit, aby byla inkluzivnější. A poslední věc. Tam si myslím, že doplnění by bylo příspěvkem to stanovisko na místní úrovni, mít otevřenější přístup, zejména z hlediska služeb, zahrnovat přímo lidi s postižením a umožnit jim, aby se plně těšili ze svých práv občanů Evropské unie a velmi se těším na rozpravu s kolegy, zejména se zpravodajkou. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní Damato a potom pan Jakovčič. Grazie, prezidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodaj, respektive jsem koordinátorka skupiny SAD a ráda bych tedy řekla, že Evropská unie přistoupila k úmluvě o právech osob s postižením v roce 2010. Tato úmluva byla ratifikována, ratifikovala ji celá Unie. Ovšem občin protokol ještě ratifikován nebyl. Ale nyní, když tedy Evropská unie ratifikovala, tak v rámci našeho výboru aspekty, které se týkají regionálních aspektů, musí být zajištěny. Musíme tedy zajištit, aby i z hlediska našeho výboru osoby s postižením se mohly těšit veškerých svých zpráv. A tady jsou bohužel škrty a úspory v důsledku krize právě v sociální oblasti, což vede k tomu, že mnoho lidí s postižením propadlo do chudoby a dostali se do situace sociálního vyloučení, což není přijatelné. Musíme zajistit osobám s postižením, aby měli nezávislý život a mohli se plně účastnit života společnosti, jak vyplývá z umluvy, kterou jsem zmiňovala. Je tedy nutně důležité, abychom dodržovali zásady, které jsou stanoveny v úmluvě a chránili tak práva osob s postižením. Také by bylo vhodné, aby veškeré členské státy, které to ještě neučinili, ratifikovali i opční protokol OSN, který se týká práv osob s postižením. Tento protokol je důležitý, protože dovoluje příslušnému výboru který se zabývá právem osob s postižením, spírat údaje a nebo dokonce eh, jak si zahajovat proces šetření. Proces, který potom zjišťuje, zda tedy eh, to, co se děje, je v souladu s veškerými zásadami, které jsou obsažené v této umluvě. Děkuji. Děkuji, pan Jakovčič, za Stínová. Predsjednice, ja ću ime našeg izvjestitelja u sjeni, gospodina Takule, reći nekoliko rečenica. Děkuji jménem pana Takuly, našeho stínového zpravodaje, bych rád přednesl několik vět. 80 milionů osob v Evropské unii mají specifické, má specifické potřeby, což ukazuje, jak důležité je umlu, dodržovat umluvu OSN, která se týká osob s postižením. Je důležité ji účinně naplňovat, a to ve všech členských státech, což znamená, že je třeba změnit skutečně mnohé. Již v samotné oblasti vzdělávání musí dojít ke změně mentality. Je třeba, aby se něco změnilo v hlavách lidí. A tady, je, tady jsou určité překážky, kulturní elementy které tomu zatím brání. Lidé s obtížením naráží nejenom na bariéry mentální, ale velmi často také na bariéry fyzické, které ovšem i můžeme snadněji odstraňovat než bariéry mentální. A týká se to veškerých členských států. Ano, některé státy jsou v určitých věcech velmi příkladné, ale pak jsou také v jistých členských zemích velké nedostatky. My zas, jasně zasazovat o to, aby umluva byla dodržována a prováděna ve všech členských státech, a to ve spolupráci s EU. To znamená, že musíme přizpůsobit také financování, které je někdy problémem, neboť právě odstraňování fyzických překážek prostě potřebuje určité finanční prostředky, ale jiná cesta není. Nemáme alternativu. Musíme hájit práva těchto osob, které prostě mají specifické potřeby a jak jsem již říkal, je to pravděpodobně 80 milionů osob v EU. Ne, nevidím, že by se někdo další hlásil do rozpravy za Evropskou komisi paní Grange. Nejde to správně, tak to opravte. Ano, děkuji. Jmenuji se Grange což je typicky francouzské jméno. Děkuji, paní předsedkyně. Za komisi s velkým uspokojením beru na vědomí podporu jednotlivých eh, řečníků z vašeho výboru. Jak víte, je to téma, které je pro nás velmi důležité. A já jsem vedoucím oddělení, které se stará o politiku práv eh, osob s postižením v eh, DŽ Ample. Abych se vrátil k tématu. Ano, skutečně, my jsme velmi zapojeni do této politiky a do ochrany práv osob s postižením. A vše, co hájíte v regionální politice, je zásadní proto, abychom dělali konkrétní pokroky v naší oblasti, tedy veškerá vaše vystoupení ukazují podporu, kterou potřebujeme, zejména pokud je o využití strukturálních fondů a evropských investic, kde existuje klauzule kondicionality. A my jsme na začátku nového programovacího období 2020 ale už vidíme uvědomění mezi členskými státy u jejich programů. A myslím si skutečně, že se věci začínají konkretizovat. Mnohem více hovořím o Evropském sociálním fondu. A pokud jde o Fond pro regionální rozvoj, i zde to DG Regio bedlivě sleduje. Když hovoříme o dezinstitucionalizaci, samozřejmě potřebujeme struktury i služby. A vše, co bude pro uplatnění a realizaci umluvy, půjde touto cestou. A já beru na vědomí, jak tedy záměry, co se týče pozměňovacích návrhů a oprávněné poznámky týkající se ratifikace protokolu, ale to je otázka složitá, která je předmětem interních jednání, zejména u veškerých právních aspektů, které to může zahrnovat. Takže tady vám nemohu poskytnout konkrétní informaci, ale diskuse je poměrně intenzivní uvnitř komise. A chtěla jsem se ještě podívat na některé další body. snad jsem se dotkla všeho podstatného eh, z vašich poznámek. Vidím tu dezinstitucionalizaci, to je bod, který zpravodajka paní Helga Stevens eh, zdůrazní, protože to je významné téma také v rámci výboru. Tam. To je vše, ale omlouvám se za určitý zmatek, přicházím přímo z rady, děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. A ještě se omlouvám za zkomolení vašeho jména. Pan Fanistoroj, když dovolíte jenom jeden komentář, byl jsem trošku zdřelivý, protože Nizozemsko e, neratifikovalo tuto umluvu OSN. A nyní se o tom jedná a je tu skutečně snaha o převzetí těchto tohoto nástroje. Možná eh, rozumné, že se zabýváme formulací bodu 6 v návrhu stanoviska, kde říkám, že prostředky EFSI by měly být využity pro deinstitucionalizaci a poskytování služeb. To je správné, ale Mělo by to být vysvětleno, které fondy by měly být eh, využity. Sociální fond specificky, pokud ano, řada těch věcí jsou obsaženy v sociální politice členských států. Takže možná bychom se mohli eh, zabývat eh, určitým vyjasněním, aby ta očekávání nebyla tak vysoká, protože dezinstitucionalizace je procesem, který probíhá v celé Evropě, kde existují určité instituce pro osoby s postižením a ty služby by měly být není decentralizovány. A tyto politiky jsou financované pouze částečně z našich fondů. Takže tím se zabývat je třeba. Ano, určitě budete mít možnost předložit pozměňovací návrh k tomuto textu do 22. února, jak už jsem uvedla. Termín je 22. února a paní, slovo má paní Krél. Já bych velice eh, chtěla poděkovat za aktivní spolupráci. Vše to zprostředkuji paní Het a k té poslední poznámce paní Lambert bych ráda řekla, že si myslím, že paragraf 1 a ten jasný odkaz na eh, článek 796. To, myslím, jasně ukazuje, jaká je tam oblast působnosti. Je to tedy stanovisko výboru regie a proto je jasné, že nechceme se změšovat do sociální politiky členských zemí, že ta samozřejmě musí mnohem více přispět k tomu, aby se správným způsobem přistupovalo k osobám s postižením, to je jasné. Toto pouze se odehrává v rámci našich možností, které máme a které nám vyplývají ze strukturálních fondů, ale jak říkám, všichni mají možnost eh, přispět eh, pozměňovacími návrhy a já vám již předem mnohokrát děkuji. Děkuji. Takže tím jsme dokončili tento bod na pořadu jednání a postoupíme dál dalšímu bodu. Tady komise přijala akt v přenesené pravomoci, článek 122 společného nařízení, který specifikuje postup ohledně nákladů, které budou hrazeny členskými státy, pokud nebude schopena eh, tedy ta, ehm, ten dlužná mm, eh, osoba je ohradit eh, do sekretariát vám toto rozeslal 1. února. Připomínám postup. Parlament může vyslovit námitku do dvou měsíců k tomuto aktu v přenesené pravomoci od jeho notifikace a e, může hlasovat o e, usnesení, na základě čeho té pravidlo 105. Takže pokud výbor si to bude přát, může požádat o prodloužení dvouměsíční lhůty a pokud nepřijme žádné kroky výbor, pak e, bude považován tento návrh aktu v přenesené pravomoci za schválený. A nyní dám slovo panu Petersovi z DG Regio, aby nás stručně informoval s tímto e, aktem v přenesené pravomoci a co to bude znamenat pro budoucnost. Takže prosím, pane Petesi, máte slovo. Děkuji cílem tohoto aktu v přenesené pravomoci je, eh, se týká toho, zda nevymahatelné částky mají eh, být hrazeny Unií eh, a nebo členskými státy. Jednali jsme o tom celou řadou expertů členských států a otázka zní tak, že členské státy jsou jaksi v první instanci zodpovědné za zjišťování a napravování jaksi nesprávně vydaných prostředků prostředků a mají je tedy vymáhat od příjemců. Pokud se toto nezdaří, tak pak mohou požádat o to, aby tyto částky byly eh, hrazeny z rozpočtu EU, eh, jinak by se jednalo o porušení eh, povinnosti. K tomu je celá řada podmínek a komise, komise nerozhoduje v rámci určité lhuty, takže tyto částky potom bývají, pokud komise k tomu nevyjádří, tak pak jsou tyto částky rovnou jaksi vyplaceny z evropského rozpočtu a existují tedy kritéria ohledně toho, zda členský stát hospodařil s péčí eh, řádného hospodáře a jestliže jsou určité podmínky naplněny, tak komise ale může prohlásit, že eh, tedy tomu tak bylo. A toto je také tedy pokryto tím nařízením v tom smyslu, že členský stát může rozhodnout nevymáhat od příjemce částku, pokud eh, nepřekračuje 250 eur a v případě eh, eh, více nebo Eh, kooperačních eh, programů, tak ten členský stát, každý členský stát, který se eh, tedy účastnil toho společného projektu, může rozhodnout o nevymáhání příslušné částky. Děkuji. Kolegové, chcete se vyjádřit k tomuto aktu nebo pokročíme dál? Prosím, pan Van Nistelrooy. Bereme informaci na vědomí. Myslím si, že bude důležité to projednat s koordinátory, protože tady eh, musíme se podívat na to pozadí a dáme si to na program koordinátoru. Dobrá. Někdo další se chce k tomu vyjádřit? Není tomu tak? Takže já jako předsedkyně navrhuju výboru, aby nežádal o prodloužení dvouměsíční lhůty. Můžeme se na tom shodnout? Dobrá. A můžeme stanovit lhůtu na úterý 23. února v poledne pro členy, aby poslali um, sekretariátu návrhy usnesení, které by znášely námitku. Můžeme se na tom shodnout? Zdá se, že ano. Takže takové je v tuto chvíli naše rozhodnutí ohledně tohoto aktu v přenesené pravomoci. Takže nežádáme o prodloužení lhůty a stanovujeme si lhůtu pro předložení námitek. Takže v tuto chvíli mohu ukončit veřejnou část naší schůze a požádám všechny ty, kteří nepatří na schůzi koordinátorů, aby laskavě opustili sál a bude následovat schůze koordinátorů. Děkuji vám.